přecházím k pracovnímu pořadu jednání nebo agendě tohoto týdne. Podle článku 149 eh, jednacího řádu eh, bylo přijat definitivní návrh pořadu jednání a byl rozdán. Pro dnešek eh, frakce Evropské lidové strany zažádala o to, aby se vedla diskuse o námice podle článku 106 jednacího řádu k prodloužení schválení látky glyfosát podle zprávy Karima Šlo o to, aby to bylo dáno na pořád jednání. K tomu má teď slovo... Kdo? Prosím, paní kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo. Za EPP bych eh, chtěla doplnit k pořadu jednání k tomuto bodu, který je plánován na večer. Týká se glyfosátu. A uvidím, vím, že naše rozprava bude pokračovat po vystoupení kolega Karima, ale vím, že je to téma, které se týká mnoha našich občanů. Děkuji, paní kolegyně. Pane předsedo, nemáme tlumočení do angličtiny, takže se obávám, že kolegové většinou nerozuměli. Takže e, ještě jednou, paní Delahaye, mohli, mohla byste ještě jednou zopakovat e, svůj návrh? Oui, monsieur président. Ano, jak jsem naznačila, požádala jsem o doplnění pořadu jednání týkající se námitek proti látce glyfozát s tím, že tato rozprava bude probíhat po diskusi o tématu kolegy Karima, ale důležité je, abychom o tomto tématu hovořili na plenárním zasedání. Týká se to totiž Rady evropských občanů. Kdo se chce vyslovit pro tento návrh? Pro tento návrh? Prosím, pan Lamberts. Pane předsedo, ano, je to téma, které se týká řady našich občanů a jenom nám pomůže veřejná rozprava k tomuto tématu. Chce někdo hovořit proti tomuto návrhu? Pan Brok, prosím. podporuje debatu o glyfosátu tak jako já pořádal jsem k tomu parlamentu konferenci ale ta věc byla dostatečně zevrubně projednána ve výborech na webstreamových zasedáních nic nového se od sebe už nedozvíme ani veřejnost od nás. lhůta pro podání pozměňovacích návrhů končí za hodinu a čtyřicet minut. Eh, noční debata kde nic nového nezazní je naprosto nefunkční. Dobře, nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro návrh paní Delaj? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? To je menšina, takže eh, kdo se zdržuje? Návrh je přijat. A to bylo jednoznačné, ale můžeme to klidně ověřit, ale podle mě to bylo jedno, jednoznačná většina pro návrh, ale pokud nutně chcete, můžeme to ověřit, prosím. Takže udělejme to elektronicky. Hlas, zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Hlasovali teď všichni. Dobře, takže hlasování je u konce. Byl to poměrně těsný výsledek. 255 pro, 91 proti, 16 zdržení. Takže ještě, ještě jednou opakuji, návrh je přijat. A e, rozprava o této námitce podle článku 106 se bude projednávat po zprávě pana Karima, bude přidána na pořad jednání. Na úterý jsem neobdržel žádné návrhy na změnu. Na středu rada mě informovala, že Malta stáhla svého kandidáta do účetního dvora, takže zpráva pana se bude škrtnuta z pořadu jednání. Chce se ještě někdo vyjádřit k pořadu jednání? Není tomu tak. V tom případě pořad jednání je takto přijat. Pak tu mám e, ještě návrh k jednacímu řádu e, od pana Pitely. Ne, není to k jednacímu řádu, pane předsedo. Pouze bych chtěl eh, vyjádřit, eh, že sociál, socialistická frakce považuje za skandální eh, to zacházení, kterému byly vystaveni v několika uplynulých hodinách uprchlíci v Idomeni. Je to zločinné a nepřijatelné, že na tyto lidi se střílí. Jsou to lidé, kteří usilují o mezinárodní ochranu. Chtěl bych připomenout, že Makedonie je kandidátská země Evropské unie a já vyzývám vás, pane předsedo, abyste prosím eh, vyslal jasný signál vůči makedonským úřadům, aby ukončili tento přístup a vyzývám také Frontex, aby se postaral o bezpečnost těchto uprchlíků. Právě jsem byl informován, že Rakousko eh, začalo stavět preventivní bariéry aféry v Brenneru. Takže já bych vám chtěl připomenout Bushovu preventivní válku, to byla pohroma. Pane Weber, prosím. Když eh, eh, se ujme slova pan eh, Opidla, tak bych chtěl poukázat, milí kolegové, kolegyně, že si přejeme, aby úřady v Evropě zacházely důstojně se všemi, který se to týká, ale vím, že řecké úřady s těmi, kteří se to týká, vydomeny nabídlo jim místo. To jde o to, aby tito lidé byli důstojně umístěni tam, ale tito lidé nepřijali tato místa a proto je zapotřebí stejně tak požádat, aby i uprchlíci se chovali korektním způsobem, aby se drželi, mm, aby se chovali podle právních předpisů předpisů zákona. Ano, já jsem ale teď měl příspěvek k pořadu jednání od paní Bertels, prosím. Děkuji. Naše skupina žádala o akutní rozhodnutí k situaci v Senegalu a přála jsem si, zda by bylo možné e, předat osobní sdělení prezidentu Makiselu, protože pan Viburgi byl uznán za e, neschopného e, zvládat podmínky vězení a jednal o tom smírčí soud a také komise Spojených národů pro mezinárodní obchod. Pan Vivo Burgi je vězněn senegalskými úřady a proto bychom rádi prezidentu Makisalovi předali v tomto směru poselství. Níberes, Beres, já jsem byl osloven eh, různými lidmi eh, v této záležitosti a mám také kontakt s velvyslanectvím Senegalu, ale také eh, naváží kontakt s prezidentem. Jsou ještě další příspěvky? Není tomu tak? Takže můžeme přejít pořadu jednání a sice prohlášení Rady a Komise k Mezinárodnímu dni Romů. K tomu má nejprve slovo jménem Komise paní Jourova. Prosím, paní komisařko. Vážené dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji vám jménem komise za příležitost k vám dnes promluvit.